a určíme, jakým způsobem mohou ty jednotlivé fondy lépe spolupracovat. Děkuji, pane komisaři. To byla zpráva paní Westfálové a hlasovat o ní budeme zítra ve 12. A můžeme se pustit do posledního bodu na dnešním pořadu jednání. To je zpráva pana Simona, pravidla státní podpory pro služby obecného hospodářského zájmu. A náš zpravodaj má slovo. Pane předsedo, milé kolegyně, milí kolegové, veřejné služby jsou základním pilířem našeho evropského společenského modelu. Nejenom, že hrají rozgrojící úlohy pro jednotlivého občana, ale jsou také naprosto významné pro blahobyt celé naší společnosti. Při revizi předpisů pro evropské dotace a státní podpory pro služby obecného hospodářského zájmu bychom eh, měli dát do popředí tuto otázku, jakým způsobem musí vypadat předpoklady tak, abychom na jedné straně měli co možná nejlepší kvalitu takovýchto služeb a na druhé straně, abychom měli univerzální přístup pro veškeré vrstvy obyvatelstva. Stala zásadní e, při tomto při poskytování organizace takovýchto kvalitativně vysoce kvalitních veřejných služeb je na jedné straně jistota poskytovat služeb a veřejných orgánů, co se týče rámcových podmínek, a na druhé straně silnější proporcionalita pravidel tak, abychom sice měli různé typy služeb, veřejných služeb a aby tyto typy byly lépe zohledněny a tím došlo ke snížení správních nákladů. Reforma eh, evropských předpisů eh, může tedy být provedena pouze z zohlednění specifických potřeb veřejných služeb a tím, že zachováme velice striktně zásadu subsidiarity. Abychom měli dostatečnou míru právní jistoty, potřebujeme konečně vytvořit eh, právní rámec pro veřejné služby. Právním základem by pro nás sociální demokraty byl článek 14 Lisabonské smlouvy, ale bohužel v tomto bodu, a všichni to víme, se v Evropském parlamentu jaksi již po léta nemůžeme shodnout. I navzdory tomu se nám podařilo nalézt kompromis, který je přijatelný téměř pro všechny strany. E, správní náklady pro vyrovnávací platby pro poskytovatele veřejných služeb. Tyto náklady jsou momentálně příliš vysoké, zejména to platí pro malé úřady a pro malé poskytovatele to, co my jsme požadovali, to navýšení těch Prahů pro osvobození od notifikační povinnosti pro, v rámci komisy, když tedy dojde k využití vypořádacích plateb, toto by vedlo k opravdovému ulovčení. Pravidla pro státní podpory musí vypadat tak, aby ty správní náklady lokálního úřadu a poskytovatele byly v přiměřeném přiměřeném jaksi pomělu k potenciálním dopadům na evropský jednotný trh a na konkurenty. Pravidla de minimis, které jsme navrhli, to znamená generální výjimku z předpisů pro zcela lokální služby a pro sociální služby, toto vše eh, proto vytváří důležitý základ. Abychom zohlednili zvláštní roli sociálních služeb, požadujeme, abychom jen jasně definovali a chránili. A navíc pomocí této zprávy dáváme zelenou návrhu komise v tom smyslu, aby se vytvořila kritéria efektivnosti v rámci služeb obecného veřejného zájmu a že to musí být podmínka, která tady bude zavedena a opravuji se, my jsme proti tomuto návrhu komise. Komise zde překračuje své kompetence, protože ona smí pouze kontrolovat podpory, nesmí stanovovat hospodářské podmínky. Toto je pouze v kompetenci členských států a na evropské úrovni toto může být upraveno pouze za spoluúčasti Evropského parlamentu. Na závěr bych chtěl poděkovat za skvělou spolupráci, která šla napříč všemi frakcemi, zejména stínovým zpravodajům jasný výsledek hlasování o zprávě v našem výboru jak on jasně ukazuje, že jsme k tomu přispoupili velice zodpovědně a šlo nám o to vyřešit celou věc v rámci spolupráce a doufám, že se nám zítra v rámci hlasování na plénu podaří vyslat jasný signál jakožto parlament pro to, abychom měli trvalé, utržitelné rámcové podmínky pro oblast služeb obecného hospodářského zájmu. Děkuji, pane Simone. A našimi řečníky budou nejprve pan Mesároš. Děkuji, pane předsedo. Egyetértek azzal, hogy az általános érdekű eh, Pane předsedo, já souhlasím, že eh, u těchto služeb veřejného zájmu eh, bychom měli pracovat s principem a premisou, že musí být dostupné všem občanům eh, nezávisle na jejich příjmu. Je třeba, aby mm, byly tedy dostupné, by si je mohli dovolit. Také i eh, souhlasím, že státní pomoc musí respektovat eh, princip subsidiarity a musí se zde garantovat možnost volby i pro ty komunální, regionální orgány v tom, jak je budou financovat. Tyto státní pomoci musí také i podporovat lokální ekonomiku, lokální podnikatele a musí přispívat ke tvorbě pracovních míst. Je třeba proto zlepšit infrastrukturu a především eh, v těch regionech, kde existují velké nedostatky. Je třeba, aby ty služby byly kvalitní, aby eh, efektivně se používaly finanční zdroje za dostupné eh, ceny pro všechny občany a také je třeba i e, aby to podmínky na pracovišti byly přijatelné. Pan Kory de Campos. Děkuji, pane předsedo, pane komisaři. Tato zpráva kolegy Petra Simona je velice vyváženou zprávou. On e, e, jak si využívá služby obecného hospodářského rámu v rámci společných hodnot UNICE, jakože podpora zpráv, eh, ekonomické, sociální a teoretické teritoriální sluch, inkluze. Samozřejmě máme zde legislativu, ale zde je důležité, abychom hájili zásadu subsidiarity. Eh, zpráva má velice pozitivní body, že jasně, vy, jasně jaké jsou ekonomické aktivity, jaké jsou neekonomické aktivity. Je důležité, že se tam také změňuje ta úroveň lokální a regionální, která neohrožuje konkurenci na vnitřním trhu. Pak je tam eh, reference těch projektů, pravidla de minimis, ta lokální škála, která je jakýsi omezením, limitem a pak zde máme statut poskytovatele, který je dostatečně široký pro to, aby tam tam vešly asociace, združení, nezvládní organizace, sociální podniky a další. Dále chci říct, že definity kvality a efektivity je něco, co by mělo být opravdu zakotveno i do principu subsidiarity. Děkuji. Škoda. Děkuji za slovo, pane předsedo. Protože na konci tohoto roku končí platnost několika rozhodnutí a ustanovení, kterými se upravují pravidla Unie v oblasti státní podpory. U služeb všeobecného obecného zájmu musíme přistoupit k revizi těchto pravidel. A zkušenosti s uplatňováním stávajících pravidel ukazují, že administrativní zátěž při jejich uplatňování byla příliš velká a nepřiměřená, zejména pro malé místní orgány – a některé klíčové pojmy vyvolávaly nedorozumění a právní nejistotu. Při revizi pravidel proto musíme usilovat o to, aby nové právní nástroje byly jednodušší, jasnější a srozumitelnější. Musí být nastaveny přiměřeně prostředí, ve kterém se budou uplatňovat. Aby v prostředí malých místních orgánů mohly být využity stejně účinně jako ve složitějších případech. Jen tak můžeme přispět k většímu rozšíření potřebných služeb obecného hospodářského zájmu na celém území Evropské unie. Děkuji za pozornost. Děkuji a na řadě je paní Regner. Děkuji, pane předsedo, že mohu ještě jednou vystoupit. Vážené, vážení paní, pánové komisaři, já bych na úvod chtěla poděkovat Petrovi Simonovi za to, jak pracoval průzorově napříč všemi frakcemi a děkuji mu rovněž za to, jak velice se věnoval této zprávě. Eh, komise je vyzvána, aby do roku 2012 přišla se sdělením a nyní se dostávám k věci, kterou Petr Simon již zmínil. Jistě parlament by v rámci článku čtenář měl být zapojen do legislativního procesu. Komise neustále od všech zúčastněních požaduje transparentnost a e, v rozporu s tím se snaží ve svých politických pozicích v rámci zjednodušených postupů a urychlených postupů prosazovat své vlastní názory. Evropa ovšem je něco, co vlastně je, se žije na úrovni obcí, na komunální úrovni a proto je zvláštní, že právě lidé v regionech a lokální e, političtí představitelé a zastupitelé e, eh, jaksi e, eh, jsou komisí jistým způsobem marginalizováni. Tím vlastně se zasahuje do definiční a organizační svrchovanosti členských států a proto bych zde poukázala na

Služby obecného hospodářského zájmu přispívají k prosperitě a hospodářské konkurenceschopnosti členských států. Tyto služby jsou zásadní v boji proti sociální nerovnosti. Náhrady za tyto služby nesmí narušovat hospodářskou soutěž a nesmí poškozovat ostatní podniky. Je nutné striktně dodržovat zásadu subsidiarity. Připomínám protokol 26 k Lisabonské smlouvě. Podle tohoto protokolu mají členské státy pravomoci k tomu, aby zajistili, že budou poskytovány veřejné služby. A já myslím, že je nutné, abychom si vyjasnili normy, které se týkají státní podpory. V Rumunsku budou tyto normy zjednodušeny pro veřejné služby v omezené míře na místní úrovni. Evropská unie musí podpořit snahy členských států modernizovat služby obecného hospodářského zájmu a přizpůsobit je požadavkům občanů. Veřejné služby v Rumunsku upravuje specifická legislativa pro každý obor. Děkuji. Děkuji. Ještě někdo další? Myslím, že jsem vás viděl už všechny. A v tom případě předávám slovo panu komisařu Dalimu. Ještě jednou děkuji, pane předsedo. A Jménem místo předsedy Almony chci především poděkovat panu Simonovi za jeho zprávu o reformě pravidel státní podpory EU pro služby obecného hospodářského zájmu. A rád bych také poděkoval výboru Econ a ITRE a IMCO a všem členům těchto výborů za jejich příspěvky k této zprávě. My jsme přesvědčeni o tom, že veřejné služby sehrávají klíčovou roli v evropském sociálním modelu protože představují významný příspěvek k sociální stabilitě a územní soudržnosti. A proto jsou služby obecného hospodářského zájmu jednou z klíčových priorit v oblasti státní podpory v období mého funkčního období. Jsem rád, že v této oblasti probíhá natolik intenzivní debata mezi parlamentem, dalšími institucemi EU a všemi zúčastněnými. Zejména vítáme příspěvek parlamentu k této debatě. Odráží se v ní význam, který parlament přikládá zavedení jednoznačného právního rámce pro služby obecného hospodářského zájmu. Rád bych připomněl, že naše reforma vychází ze tří cílů. Vyjasnění, zjednodušení a rozmanitější přístup. Tyto cíle jsme podrobně uvedli v našem vzdělání v březnu. A od té doby jsme zveřejnili návrhy textů, které ukazují, jak bychom podle nás měli těchto cílů dosáhnout na základě pravidel. Reakce veřejné konzultace o návrhu textu byla bohatá a plodná. V zásadě všichni se shodnou na tom, jakým směrem by se reforma měla obírat, i když e, jednotliví zúčastnění mají různý názor na to, do jaké míry by měly, měly být podrobné. A proto se budeme v nadcházejících týdnech snažit nadále vylepšit prostředky, kterými chceme dosáhnout těchto tří cílů. Zpráva Evropského parlamentu nemohla přijít v lepší dobu. Při její přípravě bylo možné zohlednit návrh našich textů a předložit návrhy na jejich další vylepšení. Zpráva bude představovat velmi cený příspěvek k této reformě. Krátce bych se zaměřil na tři body ze zprávy pana Simona. Významným nástrojem pro zjednodušení v naší reformě je nové pravidlo de minimis. Zpráva navrhuje, že prahová hodnota, která vychází z velikosti obce, není nutná k omezení pravidla de minimis pro místní služby a že tříletý přístup by byl flexibilnější než e, současná jednoletá prahová hodnota. Jak už jsem zdůraznil, otázka toho, které prahové hodnoty jsou nejvhodnější, zatím ještě nebyla rozhodnuta. Jsme otevřeni vůči návrhům a ceníme si názorů všech zúčastněných, zejména Evropského parlamentu. Za druhé, zpráva žádá, aby pod toto rozhodnutí spadaly další sociální služby. Sociální služby sehrávají velice významnou roli v naší společnosti. A není nutné, aby podléhaly natolik přísnému dohledu. A proto v rámci tohoto diverzifikovanějšího přístupu jsou osvobozeny od oznamovací povinnosti a platí pro ně méně přísná kritéria. Já samozřejmě mohu posoudit veškeré podkladové materiály, abychom vylepšili rozsah a také přístup k sociálním službám, pokud to bude opodstatněné. Za třetí, parlament se domnívá, že komise nemůže stanovit kritéria účinnosti podle pravidel pro státní podporu. Chtěl bych zdůraznit, že podle současného návrhu podniky nemusí být účinné a komise také nemůže kontrolovat účinnost, prověřovat účinnost. Podle návrhu podniky pouze musí dostat pobídky k tomu, aby vylepšili svou účinnost. A já vím, že někteří z vás mají z takové změny strach. Nicméně tyto pobídky pro účinnost se vztahují pouze na velké komerční podmyky, které poskytují služby obecného hospodářského zájmu a které posuzujeme podle tohoto rámce. A podporuje také poskytovatele služeb a další zúčastnění. Ještě jednou bych připomněl, proč chceme natolik vylepšit naše pravidla. V současné situaci, vzhledem k tomu, že všechny členské státy mají napjaté rozpočty, chceme, aby každý dostal možnost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 a budeme pokračovat zítra.